Okay. If each the... Tak dobře, pokud eh, tedy dovolíte, všichni mě dobře poslouchejte. Dnes odpoledne, co se týká výměny názoru o DSM, každý stínový zpravodaj bude mít tři minuty řečnické doby. A jakýkoliv poslanec, který chce mluvit, dostane dvě minuty řečnické doby. Takže prosím, požádejte své poslance, aby stihli říct, co říct chtějí v tom uvedeném čase. A laskavě to všem řekněte, protože jinak dnešní schůze bude trvat až do rána. Tři minuty na stínové zpravodaje, sedm minut pro zpravodaje, Gájo, neboj se, tři minuty pro stínové zpravodaje a dvě minuty pro ostatní poslance. To je doba, která nám byla přidělena. Takže laskavě to sdělte všem poslancům. A Sandra ještě rozešle e-mail. Jenom jsem vám chtěla říct, že budeme muset být skutečně velmi striktní. Děkuji za pochopení. Tak, první bod na dnešní ráno eh, je politika hospodářské soutěže. Sergio Koferát je zpravodaj a má teď slovo. Děkuji. Dostali jsme 60 pozměňovacích návrhů k tomuto stanovisku. Většina z nich je zvlášť důležitá, protože zlepšuje ten celý text. Atmosféra byla velmi konstruktivní a co se týká hlavních směrů tohoto návrhu, tak na těch jsme se dohodli. Jak už jsem vám řekl předtím, čas, který jsme měli k dispozici na prezentaci stanoviska, byl velmi omezen. Takže I eh, já jsem použil pozměňovací návrhy k zavedení témat do té zprávy, která tam původně nebyla. Jinými slovy, měli jsme možnost zaměřit se například na trh s energií. Celá řada pozměňovacích návrhů se týkala právě toho bodu. Pak jsme měli možnost zdůraznit, že politika hospodářské soutěže by neměla jít proti rozvoji veřejných služeb. Jde o to, aby nedocházelo jaksi k protimluvě, k konfliktům mezi oběma věcmi. Politika hospodářské soutěže musí zajišťovat bezpečnější a transparentnější trhy ku prospěchu spotřebitelů. Ty předložené pozměňovací návrhy si musíme zasadit do řádného fiskálního kontextu. Jak víte, dochází k neregulérní daňové konkurenci mezi členskými státy. Některé z nichž používají daňová zvýhodnění, která poškozují nejen jejich vlastní občany, ale také firmy, zejména ty nejmenší, které jsou zároveň těmi nejslabšími. A tyto firmy pak jsou poškozovány tímto nevhodným používáním daňové politiky. A to se týká i elektronického obchodování. To je velké téma, ke kterému jsme obdrželi celou řadu pozměňovacích návrhů. A díky nim jsme mohli zdůraznit důležitost i tohoto sektoru. Pak byly předloženy ještě další velice důležité pozměňovací návrhy, přičemž já jsem navrhl kompromisy z formálního hlediska, protože ty body se hodně lišily i tematikou. Například otázka práva spotřebitelů, která musí být součástí pravidel pro hospodářskou soutěž eh, na jednotném digitálním trhu. A já jsem přesvědčen, že právě toto bude představovat ten největší přídavek k textu komise. A pak jde také o optimalizaci eh, veřejných zakázek, zejména elektronických veřejných zakázek, a takzvaného e-procurementu. Tyto pozměňovací návrhy jsme eh, využili tak, že jsme trošičku pozměnili formulace, ale tematicky ty návrhy šly stejným směrem jako eh, náš hlavní eh, posun. Takže, abych to schrnul, eh, velká většina pozměňovacích návrhů ten návrh vylepšuje. Je zde celá řada bodů, kde se s kolegy, kteří navrhli pozměňovací návrhy, zcela shodujeme. A jaksi bodů, kde se neschodujeme, je skutečně minimum, ale jsem přesvědčen, že i v těchto oblastech se nám nakonec podaří dosáhnout schody. Chtěl bych tím pádem poděkovat všem kolegům a stínovým zpravodajům, všem těm, kteří předložili pozměňovací návrhy. Ještě nám zbývá určitý kus práce, ale nemyslím si, že při hledání konsenzu narazíme na jakékoliv překážky. Děkuji. Eva Parnova. Thank you, chair. Děkuji. Děkuji. Takže v první řadě chci poděkovat všem kolegům za EPP, za předložení pozměňovacích návrhů, za příspěvky i za velmi eh, dobrou spolupráci s Teo Kalasem a spolu jsme dali dohromady několik pozměňovacích návrhů a také děkuji eh, za dobré, eh, dobrou přípravu této zprávy. Myslím, že navzdory lhůtám se nám podařilo velmi hladce spolupracovat. A když se dívám na pozměňovací návrhy, tak si nemyslím, že by se měly dostavit nějaké zásadní neschody. Nechystá se zasedání tedy eh, stínových zpravodajů, ale pan Koferaty nám dá vědět a možná, že některé kompromisní návrhy eh, zvládneme přes e-mail. Většina pozměňovacích návrhů se zaměřuje na digitální eh, vnitřní trh a také na místě, když teď slyšíme různé negativní zprávy o různých krizích, tak tohle je jeden, jedna z pozitivních eh, zpráv v Evropě. Je to zatím projekt, který podporují různé členské státy, v podstatě všechny členské státy, takže bychom měli skutečně dát všechny síly dohromady, abychom pro všechny malé, eh, mikro eh, i začínající firmy Eh, tuto věc dotáhli, abychom jim dali ještě více pobídek inovovat a rozšiřovat se. Jak jsme již jak bylo již zmíněno dříve, většina těch pozměňovacích návrhů se týká práv spotřebitele, zajištění lepší eh, volby, lepší nabídky pro spotřebitele a také odstranění um, roztříštěnosti evropského trhu. Třetí bod. Dále rozvádí zásadu eh, neutrality ehm, sítě jakožto nutného předpokladu pro soutěž online energetickou unii, k, jejíž, k jejímuž dotažení. Nezbytně potřebujeme vnitřní trh energií, který samozřejmě závisí na prosazování pravi, soutěžních pravidel Dále eh, elektronický obchod, to znamená nižší eh, transakční eh, náklady, nižší ceny a větší nabídka pro spotřebitele. To jsou ty hlavní body, které jsme probírali v těch návrzích. Já se těším na kompromisní návrhy, ať už vystanou z jednání, anebo online. Markus je tu za EKR a e, v zastoupení tady e, bude přečteno jeho poselství. Ano, Markus mě požádal, abych přečetla e, tento text jeho jménem a já tak učiním. Takže vnímá tento návrh soutěžní politice, tedy těch 60 pozměňovacích návrhů, které mno, mnohdy jsou takovým regulačním trochu přemrštěním nebo přeháněním. Ehm, pokud jde o digitální dimenzi, tak já doporučuji, aby eh, soutěžní politika se řídila dvěmi, s dvěma zásadami. Za prvé, aby umožnila spotřebitelům si zvoli, volit co nejširší nabídky. Ehm, vidí, vidíme jasně, že zájmy eh, podniků již v tom jsou zahrnuty. Tohle všechno by mělo pokračovat v, v respektování zásady subsidiarity. A e, e, jinak samozřejmě soutěžní politika musí zaručit e, práva jak spotřebitelů, tak firem. A pokud jde o ty druhé zmíněné, tak je zejména na místě podporovat malé a střední podniky, které jsou páteří zdravé ekonomiky. Spotřebitelé a podniky mají společný zájem a proto musí nejprve spotřebitelé si vydělat ty peníze, aby je potom mohli eh, utratit za produkty a služby. A eh, firmy zase chtějí růst a proto musí splnit určité standardy, aby vyhověly svým eh, cílovým skupinám. Proto je důležité, abychom zachovali jak práva spotřebitelů, tak i na nejvyšších úrovních to znamená, i v otázce e, třeba autorského práva, to nejsou bariéry trhu, to jsou e, přínosy, které pomáhají jak podnikům, tak spotřebitelům. A e, mé, podle mého názoru, čili Markusova názoru, musíme trošku tady rozlišovat to, co někteří kolegové navrhují oproti tomu, co já navrhuji. To znamená, že musíme skutečně klást důraz na práva podniků. Nechceme jenom podporovat soutěž za každou cenu. Nechceme, aby státní pomoc byla používána pro, na investice do reálné ekonomiky, spíše by měla být využita v oblastech, jako je e, výzkum a infrastruktura. Nesměšujme národní ekonomiku s podnikatelskou ekonomikou. A jinak, když nastavujeme rámec eh, soutěžní politiky Evropské unie, Neměli bychom, pokud, měli bychom regulovat co nejméně nebo jen tak, jen v té míře, v které je to nutné. Čili tolik slova Markuse Precla. Já vám děkuji. Já Kalas. Děkuji. Mnohé z pozměňovacích návrhů poukazovali na eh, nutnost, aby soutěžní politika podporovala inovace a vytvářela rovné podmínky pro malé a střední podniky. Pokud je o rozsah, tak u některých pozměňovacích návrhů hrozí, že eh, tento rozsah, eh, že jdou za tento rozsah soutěžní politiky nebo nad tento rozsah, protože jejím hlavním cílem je samozřejmě zajistit účinnou soutěž, která pochopitelně bude mít pozitivní dopady v mnoha dalších oblastech, zvýší se tím transparentnost a podmínky pro spotřebitele. Ale musíme dbát na to, abychom tak nečinili, eh, abychom tak učinili způsobem, eh, eh, který zohledňuje například to, že státní pomoc může zkreslovat, deformovat trhy a poškozovat soutěž. Proto bychom měli skutečně dát pozor na to, aby se používala jen ve zdůvodněných případech na překonání strukturálních problémů a na podporu sociální soudržnosti. V době, kdy evropská ekonomika se ještě plně nevzpamatovala s krizí, bychom měli eh, maximálně účinně využívat zdroje. Celkově, pokud jde o přepracování této politiky, tak samozřejmě je pravda, že digitální trh představuje značné výzvy, ale tyto výzvy lze překonat účinnějším vymáháním již existujících politik a nevyžadují celkové přepracování, které žádá zpravodaj. A ještě k otázce eh, daňové. Jistě, že daňová transparentnost je důležitá, je tu prostor k větší spolupráci a slaďování mezi politikami členských států, ale nevnímám to tak, že bychom měli daňovou soutěž úplně zrušit. Protože když jste třeba z velmi eh, teplé země, kde je dobré jídlo a víno, eh, tak samozřejmě nepotřebujete daňovou soutěž, ale když jste z nějakého chladného, studeného místa někde na okraji Evropské unie, tak není příliš mnoho iniciativ, v kterých eh, tento členský stát může konkurovat, eh, aby přilákal investice do své země. Takže já si myslím, že daňové možnosti by měly zůstat. Je to také užitečné, užitečný nástroj pro členské státy, jak přilákat investice. Děkuji. Děkuji vám. Denis Dion. Děkuji. Jen stručně. Přišel jsem pozdě, takže jsem eh, přišel o prezentaci pana Spravodaje. A ta diskuse, kterou vedeme na výboru pro eh, eh, vnitřní trh, to je něco, co se vždycky vrací a já se spíš připojím k názoru zpravodaje, že bychom měli vést to nejširší diskuzi o soutěži. I z hlediska toho, co to přesně obnáší v praxi. Stále se opakující body, které už byly řečeny v minulosti, to znamená když máme tři hráče na evropském trhu, je to dostačující soutěž? Evropská eh, komise se na to může dívat jako na zneužívání ehm, tržní pozice. Ale jde o to, jestli existují bariéry pro nově, nové, nově vstupující eh, firmy, zejména inovativní. A zpravodaj nechává tuto diskuzi otevřenou. My jsme proto předali několik, ale velmi důležitých návrhů pozměňovacích a těším se na diskuzi o nich s dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji. Eh, Výborné, je tady někdo za zelené, prosím. Andreas? Děkuji, paní předsedající. Ne, já nehovořím za zelené, ale myslím, že je důležité, abychom se zabývali podrobně zprávou kolega Koferatyho, který podle mě je konstruktivní a jde tedy správným směrem. A za to bych chtěl srdečně poděkovat. Eh, paní Eva Panova, naše stínová zpravodajka, už řekla to nejdůležitější za zelené, ale pro nás je důležité zdůraznit, že v současné době, kdy jde o konkurence, schopnost a příslušnou politiku v digitální době, mm, e, nás toto zajímá. E, dnes dopoledne e, na stínových zpravodají s Deoviky a Nikolou jsme o tom hovořili, protože v konkurenční politice čelíme novým výzvám. Není třeba proto tuto politiku měnit, ale třeba u Facebooku a WhatsApp jsme viděli, že ty klasické výzvy eh, už eh, nejsou tak, jak byly. Třeba WhatsApp, eh, to nebyla dostatečně rozšířená aplikace na to, aby měla výraznou tržní hodnotu, tržní význam. Čili my se tedy chceme soustředovat na ten digitální e, trh a paní kolegyně Gepard, e, to mě těší, že e, se na toto chce také zaměřit. Bod kolegy Kalase, co se daní týče, podle mě to je bod důležitý a bude nás ještě dlouho zaměstnávat. Myslím si, že je zcela oprázněné říci, že členské země, zejména ty méně průmyslové nebo ty, kteří se chtějí zprůmyslnit, tak eh, aby eh, poněvadž eh, budou, aby i v této oblasti byli schopni toto daňově podporovat. A prostě je tady určitá solidarita ta by neměla být vnímána jako Eh, nekalá soutěže. Eh, pak je tady ještě jedna otázka eh, z výboru taxe. Pan kolega Tubon, který tady není, ale paní snad vzpomíná, že už v roce 2006 zmiňoval případ jednoho velkého prodejce digitálních knih se sídlem v Lunceburku, a který má privilegia také v oblasti DPH, což podle evropského práva není možné. Čili budeme se tím muset zabývat i v souvislosti s DPH, tedy jaké rozdíly jsou v členských zemích. A já už jsem byl poněkud překvapen tím, eh, že Evropská komise, eh, po té, co pan Tribon v roce 2006 eh, odpustil parlament, v této věci zatím nic nepodnikla. To jsou prostě věci dávno známé a komise jakožto Evropská exekutiva musí konat a ne, nestačí, aby po letech řekla, že zcela nepochopila, o co jde. E, já tady předložím pár pozměňovacích návrhů a zatím děkuji za pozornost. Paní Gebhardt? Děkuji. To je pravda. Já se velice dobře vzpomínám, pane Švábe, na to, co tenkrát Tubon říkal. A e, ano, my jsme upozorňovali, že e, je tady třeba jednat a tady zase vidíme, eh, jak dlouho trvá Evropské komisi, než eh, pochopí to, co už dávno znají eh, evropští poslanci. Něco podobného jsme tady měli v oblasti digitálního trhu. Od roku 2011 tady máme pracovní skupinu a v roce 2015 konečně komise vydá k těmto otázkám zprávu. Čili je to skutečně problém, tato pomalost komise. V návrhu zprávy samozřejmě eh, se budu velmi zabývat eh, právem v oblasti konkurence, poněvadž to hraje důležitou roli na digitálním trhu. Chceme zajistit spravedlivou spravedlivou konkurenci mezi evropskými nebo mezi podniky fungujícími v Evropě. E, přičemž tedy e, svobodná konkurence neznamená absenci pravidel. Je třeba se pojistit, pojistit to, aby e, všichni, pro všechny platili stejné kvalitativní standardy. A v parlamentu toto není vnímáno jednotně takto. Eh, čili eh, já jsem tady proto, abychom nerušili pravidla, ale abychom měli pravidla stejná pro všechny. No a ať už jde o eh, podnikové daně nebo DPH, to všechno to patří, k tomu patří také standardy pro kvalitu, právo založit si sídlo a tak dále. Čili to jsou všechno věci, kterými se budeme zabývat v našich debatách v příštích měsících. Excellent. Um, Sergio, would you... Eh, výborně. Eh, Soše, chcete k tomu ještě něco říci? Eh, děkuji velmi stručně. Mám k tomu dvě věci. Jednu organizační a jednu k mm, jádru problému. Eh, hospodářská soutěž to je obrovské téma pro Evropu. Eh, to samozřejmě eh, je třeba o tom debatovat, abychom se na to dívali stejně a dohodli se na nějakém řešení. To jsou všechno věci, které v této zprávě obsaženy jsou. Ovšem nejsou zde pojednány všechny možné návrhy. Ten uvedený příklad třeba eh, pravidel, která budou platit pro nový digitální trh, eh, trh, který poprvé vzniká v takto dynamických podmínkách a přímo tady před očima Evropanů, uživatelů. V rámci eh, tohoto stanoviska by bylo tedy vhodné uvést odkazy jež budou v souhladu s obecným směrem, eh, který se objevuje v jiných zprávách podobného charakteru. Chtěl bych eh, připomenout, že ani ne před měsícem jsme si připomněli výročí skandálu LuxLeaks, tedy eh, to se velice týká daňové soutěže a paní kolegyně Kalas Eh, řekla něco velmi sympatického. Eh, ona říká, že eh, to je oprávněné, protože někdo má přírodní krásy, někdo gastronomii. No, není to úplně tak, že kdyby to tak bylo, pak by třeba Řecko a Itálie fungovaly daleko lépe než Německo. Čili do té hospodářské soutěže a konkurenceschopnosti vstupuje mnoho dalších faktorů, eh, jako je poskytování služeb a vhodné nastavení hospodářských a politických vztahů. V Evropě eh, se děly věci, které by se už raději neměly v budoucnu opakovat. Zřídili jsme pracovní skupinu eh, na to, aby se zabývala daňovými otázkami, čili chtělo by to přesně definovat, jak vypadá daňová konkurence, ale já nechci používat eh, právě toto sousloví, neboť to už vlastně deformuje pohled na věc. Jde tady v podstatě o volbu eh, a různé možnosti v rámci homogenních kritérií, eh, které si ovšem členské země definují společně a není to jenom něco, co by muselo vznikat ad hoc pod tlakem veřejnosti jako je třeba v případě LuxLeaks. Ty postřehy, které zde zazněly, jsou na místě, potvrzují pozitivní atmosféru. My jsme nečekali, že by se k tomu ještě sešli stínoví zpravodajové, ale zřejmě by bylo vhodné eh, formou e-mailu provést výměnu názoru, ale vést také bilaterální debatu Eh, která by se mohla uskutečnit eh, také z pohledu kompromisních návrhů, eh, které nemohou být úplně, mohou být ne jednoduché, pokud se týče jejich možné syntézy. Nicméně objevilo se zde řešení, které bude mít většinovou podporu a já také navrhnu předběžně takovéto body, které se potom snad nějak zapracují do konečného textu. Děkuji. Děkuji vám za odvedenou práci na tomto tématu. Než začneme hlasovat, měl bych několik poznámek. Na začátku eh, schůze jsem eh, tady prezentovala oznámení k odpolední zasedání. Toto bude IMCO a ITRE dohromady k iniciativě o digitálním trhu. Eh, víme, že bude velký zájem o řečnický čas. Stínoví zpravodávé dostanou po třech minutách řečnické doby a ostatní poslanci po dvou minutách. Takže prosím, kdybyste se pokusili cokoliv chcete říct, se vešlo do tohoto časového limitu a a ještě jedno oznámení. Včera odpoledne jsme zde shledli eh, velmi užitečnou prezentaci o eh, takzvaném point of single contact. To je něco, mystery shopping, co dělá Eurochamber a to je něco, co by mělo být ve všech státech 28 Eh, tak aby eh, firmy mohly eh, se informovat o tom, jak postupovat a jak šetřit na nákladech. Tyto pointy byly už nějak před 6 lety s ustaveny a v mnohých členských zemích jsou ty webové stránky velmi nedostačné. Tyto informace Euro Chamber ukazují, že Eh, i ty nejlepší členské země eh, dávají eh, tam maximálně 30, tři čtvrtiny potřebných informací a ostatní to ani nemluvím. Komise žádá nás, poslance, abychom vykonávali více, abychom udělali více v členských zemích, abychom zaprvé povzbuzovali k využívání těchto stránek a a e, zároveň svoji státní zprávu, aby pozbuzovali, aby s tím něco dělala. A prosím, poslouchejte mě, poněvadž máme tady jeden členský, jednu členskou zemi a poměrně velkou, která udělala špatně úplně všechno. Hm, pokud se týče poskytování informací o, o přeshraničním obchodu. Jak říkám, e, je to věc, která tady už je několik let a e, já bych nerada, aby nás e, komise mohla obvinovat, že neděláme dost proto, aby se zde něco pohnulo. Takže skutečně měli bychom to zkusit propagovat e, v členských zemích. Já jsem tedy toto obvinění komise, že poslanci tomu nepomáhají, odmítla, poněvadž to není pravda. Dobře, takže děkuji vám. Andreasi? Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Myslím, že víte, že my jsme provedli Single Market Governance eh, report a mm, eh, jedno, myslím, že jsme to odhlasovali a na tento problém jsme upozornili. Čili můžete si být jistá, že to není jenom směrem k 27 členským zemím, ale také ke mému vlastnímu. Nicméně, mě by zajímalo, jsou tyto webové stránky pouze eh, nástrojem eh, na to, aby si člověk eh, mohl vyřídit řekněme, stavební povolení. A já si myslím, že ten problém není ani tak v tom, co je tedy co, co je tedy na těch stránkách, ale potom taky ještě otázka těch lhůt, které trvá, to trvá. Ano, ano, proto já jsem požádal komisi, aby to eh, zveřejnila určitým, tedy konkrétním členským zemím a myslím si, že je tady problém v tom, že eh, ta implementace je v různých stádiích a s různou mentalitou se to se to eh, implementuje. Třeba ty menší země z pravidla poskytují daleko kvalitnější informace, než jak se to děje v těch zemích velkých. Ale stejně bychom, eh, myslím, mohli udělat něco pro to, aby eh, bychom tady pozbuzovali k lepšímu, k lepší kvalitě, poněvadž eh, ano, informace o obchodování napříč Evropou, to je skutečně vzácné. Dobře, a je čas na hlasování. Vote. První hlasování dnešního dopoledne se týká návrhu doporučení do druhého čtení. Takže návrh doporučení o dohodě v druhém čtení, balíček pro cestování a asistované cestování, legislativní usnesení. Je to elektronické hlasování, takže hlasujte prosím. Předpokládám, že to bude mít poměrně značnou podporu. Konec hlasování. 29 pro, 2 proti, takže velkou většinou je tato práce podpořena, abychom tedy zajistili, že práva spotřebitelů pro ty, kteří cestují, budou aktualizováni budou aktualizována i pro digitální svět. Děkuji, paní Koridlagen. Další hlasování je technický pozměňovací návrh eh, ke korigendu nařízení 661 eh, 2009 Evropského parlamentu a Rady týkající se eh, homologace a jejich schovalovacích požadavků pro motorová vozidla a jejich návěsové systémy a komponenty. Toto souvisí s určitými pozměňovacími návrhy, které padly před několika lety ve smyslu eh, toho, že se do tohoto nařízení vloží nové body. Nicméně, eh, bohužel to korrigendum z doby před třemi lety tyto body opět smazalo. A tím pádem to korrigendum teď bude konkrétnější v tom, co zůstává a co jde pryč. Takže opět elektronicky zahajuji hlasování. proti, kdo je proti. Tak konec hlasování, 28 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Děkuji vám. Takže například eh, ta, eh, to znění o vodíkových vozidlech a eh, tak podobně v tom textu zůstane, což je určitě skvělé pro vozidla příští generace. To je konec dnešního hlasování. A moment, stop, stop, stop, ještě musíme odhlasovat kalendář zasedání našeho výboru. Um, do we actually need to vote it or just endorse it? Takže to hlasujeme nebo to jenom potvrzujeme? Aha, dobře, tak je někdo proti tomu, jak je ten kalendář naplánován na příští rok? Není. Všichni souhlasí, všichni spokojeni. Dobře, takže kalendář je potvrzen. Děkuji vám. Okay. Anybody who needs to leave. Tak, je-li zde někdo, kdo chce odejít, nech tak učiní teď. A v mezidobí proběhne prezentace studie, analýza a dopady eh, různých celních sankčních systémů v členských státech. Okay. Um, this... Dobře, takže tento výbor je zodpovědný mimo jiné i za celní otázky. Konkrétně zde máme složku spolurozhodování o právním rámci v oblasti celních systémů a sankcí. V prosinci loňského roku proto koordinátoři požádali politický odbor Evropského parlamentu o studii k analýze a efektu e, různých sankčních celních systémů v členských státech. Bylo to zadáno PwC London Economics, abychom tedy získali představu o nejlepších postupech, nejlepších eh, osvědčených postupech týkajících se usnadnění obchodního styku prostřednictvím zavedení různých celních sankčních systémů. Před týdnem byla tato studie rozeslána zpravodajům a stínovým zpravodajům přičemž náš dodavatel tuto studii finalizuje po, diskusí, po diskusi s poslanci tohoto výboru. Protože pokud správně chápu, ta studie má zohlednit i to, co zazní na výboru. A proto zde vítám naše dva odborníky, kteří tuto prezentaci sestavili. Je to pan Munsfeld z PwC Customs International Trade Group a Patrice Muller z London Economics. A oba pánové teď mají slovo. A jenom vám připomenu, že pokud jste ten dokument nedostali, máte ho na webu a e, příslušná čtečka eh, nebo respektive kódy QR jsou k dispozici na dveřích do sálu. Takže prosím. Děkuji vám za úvod. Jsme rádi, že jsme tu a že můžeme představit výsledky této studie k sankčním, sankčním systémům členských států. Byli jsme také požádáni, abychom tu prezentaci stihli co nejstručněji, možná tedy proto některé ty snímky přeskočím, ale mm, konec konců můžete si je přes, přečíst sami a my vám pak rádi zodpovíme jakékoliv otázky. Cla nejsou srozumitelná pro všechny, ale hrají důležitou roli v mezinárodním dodavatelském řetězci. Jak vyplývá i z dalších studií, uniformní aplikace celních regulací je poměrně potřebná proto, abychom vytvořili rovné podmínky pro všechny hospodářské subjekty. UCC a harmonizace celních rámců eh, zde hraje velice důležitou roli. A samozřejmě eh, zásadní je vynucování všech předpisů. Pravidla můžete sepisovat, jak chcete, ale když je neuplatňujete, tak máte problém. Celní sankční systémy jsou nedílnou součástí tohoto celého a ty chceme harmonizovat. Tak, já teď přeskočím dva další snímky a jdu rovnou na ten pátý. My jsme se zaměřili na divergence členských států, co se týká navrhované směrnice a došli jsme k některým závěrům. Z analýzy členských států a jejich celních systémů vyplývá potvrzení toho, co bylo i výsledkem celé řady předchozích snah, tedy, že existuje obrovská divergence mezi členskými státy. Podíváte-li se na jednotlivé systémy v členských státech, vidíte, že 16 24 členských států uplatňuje trestní a netrestní sankční systémy. 8 států má pouze trestní eh, sankční systémy. Podíváte-li se na druhy různých sankcí, vidíte, že jich je celá řada. V tom není žádný lat ani sklad. Celá řada členských států neaplikuje všechny tyto, všechna tato opatření, ale jenom některá z nich. Tak, tady eh, na tom snímku vidíme, že Otázka vypořádání je nástroj používaný v celé řadě členských států, aby se zabránilo příliš velkému počtu trestních nebo i netrestních procesů, což je velice zajímavé zjištění. Dále, eh, právní kultura, právní pozadí v konkrétních členských státech často vedou k tomu, že způsoby, jakými se řídí, jakými se vedou celní sankce, jakým se vypořádávají, se zcela liší. Rovněž neexistují ani stejné termíny v členských státech. Jediné, co je víceméně srovnatelné eh, ve všech členských státech, je zodpovědnost fyzických osob, ale nikoli právnických osob, protože ne ve všech členských státech jsou právnické osoby eh, také zodpovědné za škody. Takže závěrem je to, že eh, zde je skutečně velká variance v systémech celních sankcí mezi členskými státy. To vás zase nepřekvapí na základě například toho slyšení, které tady proběhlo v minulosti. Tato divergence podle našeho názoru je velice úzce svázána s hlavními trestními systémy jednotlivých členských států. Rozhodují nezávisle a mají vlastní právní kulturu. A je tím pádem logické, že došlo k tomuto vývoji. No a velice důležité je, velice často se na to zapomíná, že ano, sankční systémy v členských státech lze porovnávat, ale vynucování pravidel v členském státu je daleko víc než jenom systém sankcí. Je to i systém kontrol, vyšetřování, stíhání a pak nakonec sank- sankcionování. Nejde E, zaměř, nejde se zaměřovat pouze na systém sankcí, chceme-li porovnávat fungování celého systému v členských státech. My se k tomu dostaneme za chviličku. No a teď se dostáváme k té hospodářské analýze, a to už má na starosti kolega. Ano, v návaznosti na právně celní analýzu jsme se zaměřili e, také na obecnější hospodářskou analýzu. Pár klíčových bodů zde je za prvé Neexistují empirické důkazy k celkovým nákladům této divergence eh, celních sankčních systémů. Nicméně, Některé konsekvence jsou naprosto jasné. Máte-li divergentní systémy, vede to k neefektivitě, protože je složité pro subjekty pro mm, působící v několika státech se jak si vypořádat s různými pravidly. Je zde riziko, že někdo nedostane status povoleného subjektu a liší se i právní náklady, takže byť nemáme celkové náklady, když se zavrtáte do podrobnosti, abych tak řekl, vidíme zde jasné hospodářské konsekvence. Celé toto téma z hospodářského hlediska eh, je spočívá v otázce, co toto dělá s legitimním a nelegitimním obchodem. Je jasné, že nelegitimní obchod vždy jaksi upostraňuje legitimní obchod kdekoliv to je možné a kdekoliv to může generovat příjmy. Někdy se tvrdí, že celní sankční systémy jsou v podstatě eh, řízeny eh, jaksi lokačními rozhodnutími jednotlivých firm. Ale to není tak úplně pravda podle mě, protože nejde jenom o ten sankční systém, jde o ten celní, celý celní rámec a sankce jsou jenom jedním z mnoha faktorů, takže je přehnané tvrdit, že Firmy derivují to, kde postaví své filiálky jenom podle toho, jaký je sankční systém v dané zemi. Z hospodářského hlediska existuje vždy volba eh, pro systém ex ante nebo ex post, tedy že buď se snažíte řídit chování do budoucna, anebo penalizujete nesprávné chování zpětně. Z této perspektivy, když se podíváme na ostatní státy a eh, hospodářství obecně, je podle našeho názoru daleko prospěšnější pro legitimní obchod model ex ante, protože usnadňuje obchod. Konec konců vycházíme z materiálu i ze studií ve Spojených státech. Rozdíl mezi legitimním a nelegitimním obchodem je naprosto zásadní, protože model ex ante můžete použít k řízení chování legitimních obchodníků a pak můžete mít, jak uvidíme za chvíli, jiná opatření, kterými budete trestat nelegitimní obchodníky, kteří nerespektují celní systém, nerespektují rámec ex ante. Ano, děkuji. Tak, jdeme dál. Další krok v této studii bylo hodnocení návrhu směrnice, tak jak učinila komise. A k tomuto máme také určitá hlavní pozorování. My jsme přesvědčeni, že jako takový tento postup snahy po harmonizaci sankčních systémů je logický, když se podíváte na tu divergentnost mezi členskými státy. Mohlo by to pomoci vytvořit rovnější podmínky pro všechny, ale je potřeba také zvážit, dosti důrazně, že ano, může se to stát, ale harmonizovat pouze sankční systémy nemá moc cenu. Je potřeba zaměřit se na obecnější perspektivu, na perspektivu celní. Tak, tady to je eh, graf, který je potřeba trošku aktualizovat, ale vidíte zde zkrátka, že eh, cla a obchod se stávají z mnoha aspektů. Máme zde zákony, určité požadavky, požadavky na vynucování pravidel a tak dále. A pokud eh, to vynucování padá po té hierarchii dolů, vidíme jasně, že zde jsou celé systémy, které jsou s tímto provázané, nejenom systémy sankcí. Podíváme-li se na zkušenosti z minulosti, vidíme jasně, že celní systémy musí být harmonizovanější ve svém společném základu. A to pak zahrnuje i systémy celních sankcí. To je zcela logické. Ovšem, pokud zde v Bruselu se rozhodne, že se budou harmonizovat pouze celní sankční systémy, pak ten rozsah stávající směrnice je příliš úzký. Je potřeba zohlednit pak celý systém vynucování pravidel, to znamená veškeré to pozadí toho, jak zjistím, že došlo k porušení pravidel, jakým způsobem to porušení pak budu sankcionovat. Já jsem na slyšení v lednu použil příklad toho, že když stanovíte nějaký postih Eh, za příliš rychlou jízdu ve všech členských státech stejně a v jednom členském státu je jedna kontrola za měsíc a jinde je 100 kontrol za měsíc, stejně ve finále ty podmínky rovné nebudou. Takže má smysl pouze, když budete řešit společně sankce, ale i zjišťování porušení pravidel. Teď, co se týká tedy techničtějších stránky směrnice, všichni zde, pokud vím, jsou přesvědčeni, že nějaký takovýto návrh musí být zaměřen na netrestní sankce. Ale pokud se podíváte na tu směrnici podrobně, tato, tato, mm, toto rozlišení se zde neprovádí. Členské státy to mohou interpretovat jako trestní, ale i netrestní sankce. Takže chceme-li rovné podmínky, je potřeba se tím zabývat. Ehm. Je potřeba také rozlišovat mezi legitimním a nelegitimním obchodem což se zatím neděje. A celý rámec eh, toho modelu ex ante by měl být jakýmsi motorem k tomu, abychom používali systém pokud nebo postihu, který je jaksi tím posledním záchytným bodem, tou poslední sítí, která se aplikuje, když všechno ostatní selže. Ale podíváte-li se na nelegitimní obchod, tak eh, směrnice pro boj s podvody je daleko lepším rámcem než tato pro stanovení nějakého takovéhoto systému. Z čistě právního hlediska a to souvisí s tím, co jsme eh, říkali v minulosti, zejména v lednu, je zde celá řada bodů, právních bodů, kde se můžeme ptát, zda ta směrnice, tak jak je teď, by neměla být ještě trošičku přepsána. Ten obsah té směrnice není úplně jasný ve všech bodech, takže šlo by jistě leco zlepšit, eh, aktualizovat znění nebo eh, ho zkrátka eh, zlepšit v celé řadě případů. Je potřeba, aby se toto zaměřovalo pouze na netrestní sankce. Několik těch trestních principů, které zde nejsou úplně jasně popsány, mohou lidem vyvolávat dojem, že i zde jedná o netrestní sankce ale na základě rozhodnutí e, Soudu pro lidská práva to trestní sankce musí být, takže je potřeba mezi tím rozlišovat. Při, samozřejmě při zachování principu, že nelze nikoho penalizovat, aniž by byl čímkoliv jiným. E, jsou zde některé členské státy, které používají velice dobré metody, ale naprosto se v té směrnici ignorují a na ty je potřeba se zaměřit. Musíme aplikovat jiné sankce než jen peněžní postihy. A kromě toho je potřeba dále přeskoumat eh, právní základy pro vznik takovéto směrnice ve smlouvách. Podíváme-li se na mezinárodní eh, situaci, jeden z hlavních, jedna z hlavních motivací pro, to, pro toto směrnici byla VTO, Světová obchodní organizace, ano, je zde jaksi námitka Spojených států, takže zde stále v stávajícím rámci je riziko, že jak si překročíme své pravomoce, nicméně podíváme se na celní oblast jako celek, vidíme, že není vůbec harmonizována a z širší perspektivy toto riziko vlastně hrozí neustále. Takže jenom tím, že se zaměříte na celní sankce, to moc smyslu nedává. Byli jsme požádáni, abychom se zaměřili také na americký sankční systém, a to je vlastně velice dobrý příklad, jak e, toto lze dělat. Amerika se změnila z velice restriktivního modelu na model ex ante, kde informují firmy a dávají jim příležitost, aby změnili své celní chování a teprve pokud se lidé přizpůsobit nechtějí, tak teprve potom se sankce aplikují. A to je skutečně velice dobrý systém. Takže Můžeme se zaměřit na TGIP, eh, různé ty, různé ty modely vzájemného uznávání a tak dále. Takže má smysl podívat se na to, co USA dělají, protože pak ty systémy komparabilní jsou. Takže podíváme-li se na eh, celkové závěry a doporučení ze studie, my jsme přesvědčeni, že existují platné důvody, proč se zabývat harmonizací celních sankčních systémů. Stávající návrh směrnice lze využít jako východisko pro tuto reformu, pro vytvoření takového modelu, který by byl finálním krokem v rámci eh, modelu ex ante. A eh, tu směrnici o boji proti podvodům bychom mohli používat pro nelegitimní obchod. Nicméně v rámci toho bychom měli ještě zvážit eh, rozsah toho stávajícího návrhu je potřeba zohlednit, že chceme-li mít tuto směrnici skutečně pouze pro sankční systémy, musí zahrnovat i celkové systémy vynucování pravidel v členských státech, jak jsem už zmiňoval. No a nakonec jsme přesvědčeni, že situace ve VTO sama o sobě nestačí k tomu, aby eh, si někdo myslel, že je potřeba harmonizovat pouze systém celních sankcí. A je zde celá řada čistě právních aspektů, kde je skutečně tuto směrnici potřeba ještě přepracovat. Je potřeba se na ní znovu zaměřit z právního hlediska, než bude implementována. Takže tolik k této studii. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Děkuji za tuto skvělou studii o eh, přínosech a rizicích neharmonizace eh, sankcí a postihovacích režimů. Jistě to posílí debatu, kterou vedeme o této směrnice, směrnici. A nyní chci dát slovo kolegům. Andreasi, vy chcete hovořit za EPP? mohu začít, protože musím odejít později na jiný výbor. Já se mluvám. Nejprve paní zpravodajka Kala, s které jsem si nevšimla, kterou tu máme, takže prosím. No ano, ten problém. Já te, také mám ten, ten stejný problém, že musím odejít na další výbor a proto se vyjádřím stručně. Ne? Děkuji za tuto studii, děkuji za prezentaci zde na výboru. My jsme eh, zadali tuto studii již eh, před eh, dobou, nějakým časem, protože nám bylo jasné, že ta práce je velmi komplexní, bylo důležité pochopit, o čem je. A já si dovolím jednu poznámku pokud máme celní kodex a celní unii, ale za okolností, kdy eh, různé státy mají, mají jiné sankční režimy, funguje to skutečně? Takže pak máme celní unii, ale sankce a postihy jsou úplně odlišné. Také mám hodně různých dotazů, které však teď nebudu předkládat, protože pak nemám čas poslechnout si odpovědi. Proto to budu řešit eh, písemnou formou. Já děkuji paní zpravodajce, paní Kalas. A nyní dám slovo panu Švábovi za EPP. Filip Žuán, dobře. Takže já sdílím eh, názor paní Kalas, že jedna věc je mít společné, společná pravidla a pravděpodobně k tomu dospějeme. Všem problém je, jaké jsou pak eh, do, dopady nerespektování těchto pravidel. Pokud eh, v nějakém státu to vyvolá jednu, jeden, jednu sankci, v jiném státě úplně jinou, no tak to není totéž jako mít stejná pravidla. Proto bych položil um, tuto otázku pokud existují různé právní režimy v členských státech, vy jste dobře ukázali, ukázali že existuje roz, rozptýlenost, ro, eh, rozptýlenost tedy těch eh, různých eh, forem postihu. Tato rozdrobenost se vyskytuje v různých zákonech v členských státech, ale v státu, ale v praxi. Aplikují skutečně soudy ty postihy různě? Čili opravdu jsou ty, ta míra těch postihů jiná, anebo v podstatě a posteriori existuje eh, určitá míra harmonizace. Protože když něco je třeba v trestním kodexu, tak pak eh, samozřejmě je tu určitý rozsah možných, možných postihů. Je pak možné, že soudce pak ve skutečnosti uplatňuje sankce, které jsou poměrně blízké, anebo nadále existuje rozstýlenost i při uplatňování. Děkuji, Filipe. Filipe Živáne. A nyní Veželazia za SAD. Děkuji. Trošku tedy ve stejném duchu jako kolegové. Abychom měli, dosáhli efektu harmonizace, aby byla menší eh, rozdrobenost, tak já si vzpomínám, že máme poměrně velké rozdíly mezi eh, tím kvalifikováním těch skutkových podstat. To znamená, nejen nejde jenom o ty postihy, ale také jde o to, jestli vůbec něco spadá pod eh, trestní právo nebo eh, občansko, je to občanskoprávní či, nebo čistě administrativní záležitost. Čili musíme vědět, jaké to má aspekty. Nej, myslím, že i tady jsou velké rozdíly v interpretaci, které zůstávají poměrně značné. Ještě vůbec, než začneme hovořit o sankcích, je důležité, jak definujeme tu sankci samotnou, aby bylo jasné, eh, o čem vlastně eh, je řeč. Děkuji. A teď si kladu otázku, jestli já Nelly chce hovořit za EKR, nikoliv. Pak e, tedy Pascal za zelené, nikoliv. Katrin Styler. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. Byl zmíněn americký model, jak se proměnil. Vím, že některé členské státy mají model ex ante a mm, lze to vnímat jako určitý, určitý osvědčený postup. Boj s trestnou činností a podvody, o čem tady mluvíme, když to převedeme tady do, do reálných podmínek, otázka různých právních systémů, to, jak fungují, z hlediska toho, jak je kriminalita postihována, to je něco, co je potřeba samozřejmě eh, si osvojit. Ale je dobré, že se pokázali na to, jak můžeme spolupracovat a eh, potírat trestnou činnost, jak dospět k harmonizovanému systému. To je poměrně značná výzva. Které státy mají systém ex ante, které státy nejlépe vystihují, ehm, definují ty osvědčené postupy. Děkuji, Katrin. A nyní Andrea Švab. Děkuji, paní předsedající. Ta otázka a e, komentáře k tomu ukazují, že nejenom e, v radě e, to zůstalo schované, ale také v parlamentu je řada návrhů, k návrhu komise. Eh, já myslím, že eh, pokud se týče eh, používání pravidel při různých správně řízených a podobně, že určitá jednota tady je nutnost, ale otázka je, jestli tento návrh tomu dostojí. Já myslím, že zde je ještě jednou třeba zdůraznit, že členské země Evropské unie, celá 28, eh, mm, že se jich eh, různé celní postupy týkají ve zcela různým způsobem. Je tady eh, nějakých 7-8 členských zemí, kde těch celních řízení probíhá hodně a pak existuje tu tucet nebo ještě více, kde nic takového neexistuje. Hmm. No a tady eh, je třeba, abychom tomu tím pádem přistupovali citlivě, to znamená, abychom se sjednotili na eh, postupech, eh, které mají smysl, tak, aby se na tom gročenský se mi bylo schopno sjednotit, ale aby de facto s tím byly spokojeny státy, které de facto Eh, to nikdy nepoužívají, prostě se to jich to netýká. Eh, pokud se týče takovýchto eh, hrozeb různých trestů, k čemu se také hovoří, tak já opět musím citovat bývalého kolegu, když kolega Kreutzmann, který hovořil o, respektive který se zabýval směrnicí o Eh, různých ochranných postupech, eh, eh, tak otázka je, jaké jsou zde de facto ty přestupky a prohřešky při dovozu falšovaného zboží. Já nevím, tam setkal třeba také turistů, dárku a podobně. Čili zajímalo mě, jestli v této souvislosti budeme znovu otevírat, anebo jestli tady eh, to právní, právní ochrana hmotných i nehmotných statků, jestli je tady eh, vůbec mimo. Děkuji Andrau, Andrasu Švábovi. Přeje ještě někdo k tomu něco říci nebo se zeptat? Dobře, takže komise. Is Mr. Kermod? Eh, pan Kermod, máme tady? A tady, ano, děkuji. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji vám. Z hlediska komise musím říci, že eh, ta eh, studie, která říká, že je třeba jednat, tady eh, se cítí být potvrzena v návodech. A mm, ono je to docela Eh, citlivé pro členské země, poněvadž je tady souvislost s těmito sankcemi a trestním právem. Eh, zde už v radě proběhly mnohé diskuse a právě tato senzitivita byla zmiňována ze strany mnoha členských zemí. Eh, nicméně chci jasně říci, že toto je věc, která jen tak neodezní. My máme poměrně vysokou míru harmonizace unijního práva v oblasti cel a e, musíme toto podpořit poměrně silným a jasným systémem sankcí. A pokud se týče těch systémů ex ante versus ex post, ta mm, problematika je asi trošku složitější, než bylo řečeno. Není pochyb, že v Unii mezi komisí a českými zeměmi se odhrává mnoho aktivit, pokud se týče eh, plnění kompliance, a případně eh, důvěr, důvěry v autorizované ekonomické hráče a podobně. Čili to je otázka strategická, ale eh, tady je třeba mm, nejenom přikazovat, ale také motivovat. A to je ta otázka, kterou, které zde čelíme. My do určité míry ano, děláme mnoho společně, máme eh, celní kodex a probíhá k tomu živá debata. A tyto věci musí běžet víceméně paralelně. Já se domnívám, že jediný způsob, eh, jak zastit koherentnost, je eh, položit všechno na stůl současně a v pravý čas. Není pochyb, že mezi eh, trestními sankcemi a administrativními sankcemi, to je tedy otázka, která eh, budí různé eh, vášně a nespokojenost mezi členskými zeměmi a jisté tření. Nicméně my tady máme návrh směrnice k finančním zájmům Unie a k tomu je také třeba přihlížet. Chci ovšem zdůraznit, že je třeba se zaměřit na to, jak tedy aplikovat sankce, pokud eh, nejde jenom o finanční zájmy Unie. A toto komise eh, nyní předkládá. My zde máme snahu vytvořit systém určitých povinností, pokud se týče kompliance eh, a kontroly ekonomických operátorů. A je to třeba tedy kontrolovat a je třeba eh, toto aplikovat v rámci země na aplikace práva. Netřeba se přesvědčovat o tom, že debaty budou bohaté k tomuto konkrétnímu textu. Nicméně je třeba říci, že to předkládáme současně, souběžně eh, s celním kodexem Unie a příslušným delegovaným aktem. Eh, my se nyní dostáváme do důležité období, kdy se snažíme dát všechno do do souladu s UCC, eh, pokračovat eh, v komputerizaci celní záležitosti a zároveň chceme zavádět kontrolní a sankční systémy, tak abychom zde měli koherentní, solidní, logický celek. Děkuji panu Filipu Keredovi za Evropskou komisi. A zazněla tady Eh, řada zajímavých eh, otázek od kolegu a prosil bych tedy pan eh, Rutusmen a Patrik Mele k komentářům. Tak pan Tuzman. Tak já se pokusím o zodpovězení v pořadí, ve kterém byly kladeny. Pokud se týče poznámek ze strany zpravodaje, tak samozřejmě harmonizovaný eh, systém eh, cel musí samozřejmě eh, zahrnovat také harmonizovaný systém sankcí. To se také říká ve studii a my tedy v žádném případě neříkáme, že bychom neměli mít toto plně harmonizované. My ve skutečnosti říkáme to, že by to se k tomu mělo přistoupit a že by to měly být paralelní procesy. A já se k tomu ještě eh, vrátím u dalších eh, komentářů. Druhá, eh, druhý komentář. My možná používáme různé popisy a aplikujeme různé sankce, ale eh, ty právní systémy v jednotlivých zemích eh, mají každý svou určitou rovnováhu, takže ten výsledek je v konečném efektu stejný. Eh, ty eh, systémy vynucování práva v jednotlivých zemích vznikaly v různých podmínkách a v různém prostředí, takže Eh, jestliže byste to zanalizovali, pak eh, úroveň kontroly, eh, zkoumání, vyšetřování a potom stíhání, to se nakonec, tam všude je tedy nastavena určitá rovnováha a to znamená, že nám nestačí jenom tedy definovat přestupky na jedné straně a sankce na druhé straně aniž eh, bychom eh, také zkoumali, jak vlastně fungují ty kontrolní mechanismy stíhání a tak dále, to znamená, a eh, jak se k tomu staví soudy. Jinak bychom měli mít to, že ten systém bude stejný nebo horší jako dneska. Třetí komentář se týkal mm, způsobu popisu jednotlivých eh, přestupků a prohřešků. Eh, my zde máme velice eh, dlouhý seznam různých přestupků, ke kterým by mohlo dojít, čili tady není třeba do toho věnovat nějak, investovat nějakou velkou práci. To už skutečně provedeno je. A druhá věc jsou ty sankce, a e, tam e, skutečně máme ve studii mnoho e, k tomu, mnoho komentářů k tomu. Jinak, morálka ex ante a osvědčené postupy k tomu. My tady máme nezávislé studie toho, jaké modely se uplatňují prakticky v jednotlivých zemích. A zkušenost je taková, a to hovořím o svém vlastním pohledu na věc založeném na 30 leté zkušenosti v oblasti e, cel. Když si vezmete EU jako celek, tak e, severozápad e, spíše se kloní k plnění ex ante, zatímco jich a východ spíše sází na restriktivnější přístup. Chceme-li eh, vědět, eh, co je nejlepší, tak eh, to bychom asi museli se pustit do další studie, jak fungují studie, jak té studie do toho, jak fungují systémy a tak dále. Já si netroufám bez takovéto studie říci, co je lepší nebo ne. Ale pokud hledáme ten nejlepší model, a to je vlastně něco, co máme také napsáno v této studii, tak členské země nebo ty členské země, které zpracovávají víc než 80 eh, celní agendy v EU, tak asi by mělo smysl se zaměřit právě na tyto země a z nich vyvinout ten evropský model. To by bylo lepší, než dívat se na celou 28. Eh, otázka práv eh, duševního vlastnictví je zde zahrnuta nebo ne. Eh, UCC a eh, všechny ty možné správní přestupky, jak byly popsány, se čistě zaměřují na celní stránku z hlediska celního. Čili hovoří se zde o nařízených, nefiskálních, celních nařízeních, a e, to e, velice e, závisí také s formalitami a s výší cel a tak dále. A existují jiné předpisy, které se týkají intelektu duševního vlastnictví a v této chvíli to ve směrnici není pojednáno. Z hlediska komise zde bylo řečeno, že je třeba postupovat paralelně na více frontách a to je vlastně to, co říkáme my. Když se zaměříme na celkový celní rámec, jde o velmi široký rámec pravidel a předpisů, formalit, postupu a jejich vynucování. A není možné jenom stanovit pravidla a nezabývat se jejich vynucováním. To ne. E, prostě e, to vynucování tam musí být a musí odpovídat e, zbytku toho rámce. A druhá věc, když chcete začít právě tím vynucováním, což tak vypadá v této chvíli, pak je třeba, aby toto vynucování vypadalo stejně v každé členské zemi. A to znamená, že eh, není možné pouze vlastní, eh, pouze tedy jednotné sankce, eh, jednotné vynucování, ale je třeba také o tom jednotné nakládání s tím to zajistit. Děkuji, pane Tusfele. Pan Patrice Mil, přeje si, nepřeje si k tomu nic dodat. Dobře. Takže pokud zde není, ale je, ano, ano, to není žádný eh, důležitý závěr, ale chtěl jsem říci, že pokud by se vyskytly další komentáře či otázky, eh, zašlete nám je, prosím. Jak jsme řekli na začátku, ten proces finalizace této studie eh, skutečně chce vzít úvahu každé další otázky a obavy. Ano, děkuji vám. To byl smysl této debaty, tedy to, abyste dostali také komentáře o nás. Ehm, my vám děkujeme za prezentaci, ale zatím nemáme eh, časový plán pro tuto směrnici. Nicméně velmi by nám pomohlo a také závěrečná zpráva Eh, bude potom eh, dána dalším eh, k dispozici poslanců. Tak jestli tady nemáme nic dalšího, tak sejdeme se příště 9. listopadu v 15.00.